So good afternoon everybody uh, and welcome. Přeji vám všem dobré odpoledne a e, zahajujeme odpolední zasedání výboru IMCO a já vítám pana Richarda Brutna, který je e, irským ministrem pro zaměstnanost, podnikání a inovace. To je úžasný titul, úžasný popis práce. A my skutečně potřebujeme všeho více, jak těch eh, pracovních míst, tak podniků a také Evropy. A teď eh, bude vlastně předsedat příslušné radě eh, v radě ministrů. Ještě než se k tomu všem dostaneme několik málo oznámení. Tento, tato schůze je vysílána na intranetu a my určitě budeme pracovat eh, s jirským předsednictvím velice úzce, takže mm, jsme rádi, že eh, hned na začátek mezi nás pan eh, minister zavítal a máme tady taky paní Pendergast, která je jedinou irskou poslankyní na našem výboru. Také bych chtěl přivítat studenty a zaměstnance Astonské univerzity, z mého volebního obvodu a jsou zde zástupci, kteří jsou eh, zodpovědní za Centrum evropského výzkumu. Eh, toto je součást jejich praktické eh, práce. Já tady mám taky tu čest tam každoročně přednášet jednu přednášku. A jak jsem řekl, Richard Bruton je nyní je nyní eh, předsedou Rady pro konkurenceschopnost. No a máme mnoho tady společných témat. Určitě eh, můžeme očekávat, že bude velmi angažovaný. A já bych ho chtěl požádat, aby nám řekl pár slov o svých prioritách. No a samozřejmě potom se můžete ptát seznam řečníků už je otevřen. Eh, dámy a pánové, já myslím, že váš výbor odvedl vynikající práci v této oblasti a jsem velice rád, že mám tu čest vám prezentovat priority našeho předsednictví. Já jsem tady fungoval před 15 lety. Já musím říct, že od té doby se role, 15, role Evropského parlamentu eh, mnohem vyvinula, rozšířila a já se tady těším na konstruktivní spolupráci s vámi eh, v, různé, v různých oblastech. Eh, společný trh to je pro nás zdroj velkých příležitostí, ale zároveň je to oblast, kde můžeme rozvíjet hlubší a silnější ekonomické vztahy. A já musím říct, že váš předseda byl skutečně vždy v čele eh, mezi zastánci eh, těchto změn. Eh, dnešní globální výzvou je, jsou ekonomické potíže, které nyní máme a to nám ukazuje více než kdykoliv předtím, jak jsme propojeni navzájem v Evropě a jak se dělíme také o rizika. My se snažíme tady budovat konsensus, který bude respektovat diverzitu mezi námi a já bych eh, panu předsedovi Malcolmu Harborovi eh, rád eh, vyslovil naši, eh, naše poděkování. Ekonomické zotavení, to si vyžaduje odstraňování bariér a eh, proto má takový potenciál eh, právě společný trh. A my tady máme nyní na programu jednu věc a sice jsou to eh, profesionální kvalifikace, eh, vysílání eh, pracovníků a podobné další nedokončené oblasti společného trhu. Odhaduje se, že eliminace všech vnitřních obchodních bariér eh, v průběhu 10 let by HDP Evropské unie mohlo zvýšit do 14 Evropská komise se myslí, že pokud ve oblasti služeb eh, odstraníme tyto bariéry, zvýší to náš HDP o 2,6 je tedy samozřejmě jasné, že eh, ten společný trh má obrovský potenciál a je důležitý pro eh, ekonomickou obnovu. Já určitě budu dělat eh, všechno pro to, abychom dotáhli do konce ty zbývající kapitoly Single Market Act 1. Ehm, my Samozřejmě musíme respektovat technický pokrok minulých 20 let. Je třeba, abychom snížili transakční náklady, zejména pro eh, malé střední podniky a abychom více chránili eh, pracující, kteří eh, se pohybují přeshraničně. Jirské předsednictví chce se soustředit na pokrok v oblasti všech kapitol Single Market a my budeme určitě reagovat velice rychle, efektivně na vznikající problémy. Zejména se budeme snažit o dosažení dohody s parlamentu, pokud se týče veřejných zakázek, směrnici o účetnictví, auditech a uznávání eh, kvalifikací a vysílání pracovníků. Eh, těšíme se tedy na eh, zveřejnění dalších legislativních návrhů Single Market Act 2, eh, což by mělo nastat eh, na jaře roku 2013. Určitě budeme se snažit eh, hnát před práci v pracovních skupinách v radě. My musíme také přijmout za svou digitální revoluci. To je důležité pro 21. století, pro naši, náš obchod konkurenceschopnost a dlouhodobé výhody. Nadále budeme prosazovat opatření k budování společného digitálního trhu a posilování důvěry v přeshraniční trans, transakce, včetně elektronického podpisu, balíčku pro duševní vlastnictví a směrnici o copyrightu a o řízení kolektivních práv. E, to se bude týkat také online distribuce hudebních e, děl a samozřejmě také eh, regulační rámec ke copyrightu. Eh, existence eh, velice silného a účinného kolektivního řízení tedy těch režimů na digitálním společném trhu bude se točit kolem licencí. V příslušném sdělení komise Eh, je o tom eh, řeč a budeme se na tom, o tom bavit na radách ministrů. Budeme nadále pokračovat urychlování zavádění opatření společného trhu a to znamená i revizi eh, nařízení o obchodních značkách a také o národních zákonech o obchodních značkách, těch se to bude týkat také a vůbec i duševního vlastnictví. Ratifikace dohody o společném patentovém soudu eh, je důležitá věc a eh, chceme tím dosáhnout eh, snížení nákladů na patenty a patentové spory zejména. Ve našim prioritám patří také finalizace práce, která se týká tří směrnic pro veřejné zakázky, Veřejné zakázky jsou zodpovědné zhruba za 19 HDP v Evropské unie a reforma, kterou chystáme, eh, je významnou příležitostí eh, k, eh, k tomu, abychom uchopili nabízené příležitosti. Let čeho bylo dosaženo už za dánského a kyperského předsednictví, zejména minulý měsíc v prosince. Eh, já si uvědomuji, že eh, výbory, eh, komise rady dále spravodajové a stínoví spravodajové se velice usilují o to, aby projednali příslušné kapitoly a to je velice důležité. Já věřím, že parlament a rada a jejich tvrdá práce by měla vést k velice účinnému a plodnému eh, zapojení. Abychom vyjednávání usnadnili, eh, Vytvořili jsme už eh, neformální kontakty mezi vaším předsedou, pan, pány Tarabela a panem Žuvánem. My chceme samozřejmě nacházet nezbytné kompromisy, tak abychom eh, dospěli k politické dohodě ještě během irského předsednictví. Modernizace uznávání profesionálních kvalifikací je také prioritou a my se pokusíme navázat na práci dánského a kyperského předsednictví. Eh, tato témata patří také do eh, portfolia pana ministra Quina, který zde nemůže být a lituje toho. Naše předsednictví se určitě tímto bude chtít zabývat. Chtěli bychom dosáhnout dohody také na tomto komplikovaném a detailním tématu. Jde o to, aby členské země a Evropský parlament našli zejména eh, řešení politické a to samozřejmě eh, si bude žadovat také spolupráci mezi námi. Dále musíme dosáhnout pokroku v oblasti eh, účetnictví a auditu eh, Evropského aučního plánu pro obchodní právo, obchodní právo a řízení firm. Eh, také se budeme snažit zlepšit fungování a řízení společného trhu. To je náš nástroj na zvyšování konkurenceschopnost, také pro růst, produktivitu a mobilitu v Evropě. Eh, souhlasíme s tím, že je třeba, aby eh, všechna opatření plně fungovala ve všech členských zemích a já jsem přesvědčen, že zpráva pana Švába se vlastně dnes bude projednávat, možná už projednávala, odhlasovávala během dnešního dne. Pokud se týče poskytování eh, služeb, eh, tady pořád ještě firmy narážejí na zbytečnou byrokracii a bariéry. Proto je důležité najít nové přístupy, jak se vyrovnat právě se zbytečnou byrokracií a to vidíme v takzvané chytré regulaci. Irské předsednictví bude stavět na dosaženém pokroku, eh, jak na evropské úrovni, na straně komise členských zemí. Dále, pokud se týče budoucnosti celního kodexu celé Unie, tady se snažíme eh, dosáhnout přijetí předložených návrhů. Pokud se týče ochrany spotřebitelů, chystá se eh, revize směrnice o Eh, bezpečnosti produktů a mm, také nové nástroje, nová opatření spíše eh, pro dohled nad trhem. My se budeme snažit eh, dosáhnout toho, aby do leta 2014 byly, byla tato témata dotažena do konce poněvadž Evropská unie může mnohého dosáhnout ve prospěch spotřebitelů a nejenom to bude v otázce bezpečnosti produktů, ale Ehm, také zvyšování spotřebitelské důvěry. Za irského předsednictví budeme úzce spolupracovat s parlamentem na dotáhování do konce práce, prací na spotřebitelském programu. To je velice důležitá část eh, spotřebitelské agendy. Úzké pracovní vztahy s Evropským parlamentem nám určitě eh, umožní pokročit dále v duchu pozitivního pracovního prostředí, eh, včetně tedy eh, s sjednocování eh, technických směrnic, jak bylo dohodnuto. Já bych také chtěl vyjádřit eh, to, jak si vážím plodných diskusí eh, v parlamentu a v radě během kyperského předsednictví. Eh, zejména se dotýká směrnice o alternativním řešení sporů a řešení sporů online. Já myslím, že je všem jasné, že Irsko opravdu chce správně zvolit priority a hlavně tedy prohloubit společný trh. Já vám děkuji za pozornost, za pozornost pane předsedo a celý pane a členové výboru. Děkuji vám. Good. Okay, well... Tak nyní eh, otázky od eh, našich eh, poslanců. Já nejdříve bych dal slovo paní Prendegarst, eh, která je eh, tady také z Irska a teď již dostane tu čest eh, promluvit jako první. A potom paní Koraca byl. A poté naši koordinátoři paní Gebhardt a pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu klást na úvod otázky, protože se domnívám, že je důležité přivítat mezi námi pana ministra. My si samozřejmě všichni myslíme, že ten náš výbor je ten nejdůležitější, ale skutečně já si myslím, že by nebylo správné nějak snižovat zásluhy ostatních, i když naši práci považuji za velice důležitou. Myslím si, že je to pro nás skvělá příležitost, jak eh, ukázat, eh, co zde děláme a jaký dopad to má na naše každodenní eh, životy. Takže já bych jako jediná irská členka chtěla vás zde přivítat a skutečně můžete se na nás spolehnout, že se budeme snažit o co nejlepší spolupráci s vámi. Děkuji. Prosím další řečnici, děkuji. Já bych také chtěla velice srdečně mezi námi uvítat pana ministra a domnívám se, že ty priority v oblasti stability růstu a zaměstnanosti, které má irské předsednictví, jsou i našimi prioritami. Chtěla bych se zvláště zmínit o směrnici o službách, digitální Evropě a maloobchodu, protože jsem zpravodajkou tohoto výboru pro služby. My o této směrnici diskutujeme již od roku 2006 a existuje zde nebezpečí, že se jaksi unavíme a zaměříme se špatným směrem, že budeme vytvářet příliš vysoká očekávání, pokud jde o růst pracovních příležitostí a tak dále. A já si domnívám, že my bychom spolu měli spolupracovat a že můžeme spolupracovat eh, v oblasti zvyšování pracovních příležitostí, ale že je to v podstatě nemožné, pokud nebudeme mít tu směrnici o službách k dispozici. Samozřejmě důležitá je i adaptace na nové technologie a inovace. A u 12 členských států, které dosud eh, řádně neuplatňují tuto směrnici o službách, bude komise zahajovat řízení pro porušení. A druhá věc eh, se týká digitální ekonomiky, protože tam jsou služby naprosto zásadní a já se vás chci zeptat, co chcete udělat pro to, aby směrnice o službách byla skutečně řádně implementována a aby se také řešily ty šedé zóny, protože řada členských států má velkou dobrou vůli. Nelze jim říci, že tu směrnici neprovádějí, ale existují tam prostě na určitých úrovních, ať je to regionální nebo jiná úroveň, případy, že ta směrnice není řádně implementována. A proto já doufám, že vy využijete eh, své politické síly a budete se snažit, aby směrnice o službách byla skutečně řádně vymáhána. Já jsem také zpravodajkou, pokud jde o sektor malou obchodu a komise nyní přichází s akčním plánem pro malou obchod a my se musíme snažit ve střednědobém eh, horizontu Eh, povzbuzovat tento sektor, který obsahuje asi 20 eh, milionů pracovních eh, míst. A chtěla bych se vás zeptat, zda by se o tomto tématu mohlo hovořit o jedné z rad pro konkurenceschopnost, abychom skutečně i, aby skutečně i členské státy v dlouhodobém horizontu podporovali maloobchodní sektor, protože toto je téma, které skutečně si zasluhuje dlouhodobou strategii jak ze strany komise, tak rady. A za třetí, opět eh, když jsem zmínila digitální Evropu, ale chtěla bych se ještě jednou zeptat, zda již během svého předsednictví se domníváte, že je možno pokročit ku předu eh, v odstraňování určitého protekcionismu, které brání tomu, aby skutečně občané mohli online využívat přeshraničních služeb, tak jak jich mohou využívat v rámci svých členských států. Děkuji mnohokrát za tyto otázky. Já vám asi dám nyní, pane ministře, příležitost odpovědět a potom si vezmeme ještě další otázky. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za zmínění té směrnice o službách. Já zde sdílím váš názor, že ty dvě velké příležitosti pro růst v Evropě jsou jednak řádná implementace směrnice o službách a obecně vnitřního trhu a dále ty dohody o volném obchodu, FTAs. Samozřejmě, že komise se snaží vyvíjet mnohem větší tlak na členské státy, vysílá varovné dopisy, věnuje stále větší pozornost těm, kteří porušují implementaci směrnice. Komise tedy v tomto směru působí, ale Samozřejmě, že i rada se domnívá, že je třeba na úrovni členských států věnovat se více problematice konkurenceschopnosti, mít odpovídající hodnocení, benchmarking a monitorovat tu implementaci směrnice systematicky. Každá instituce zde má tedy svou odpovídající úlohu, ale jak jste správně řekla, je třeba zde pokročit ku předu a my budeme podporovat komisi při její práci. Dále, pokud jde o akční plán pro malou obchod, v tomto okamžiku jsme neplánovali o tom diskusi, nicméně zaměříme se na to, budeme se tím zabývat my v naší vlastní ekonomice také na ten maloobchodní sektor jsme zaměřeni, probíhá tam velice rychlá technologická změna a my musíme být připraveni tento sektor účinným způsobem podporovat. Jak jsem řekl na úvod, i v digitální oblasti existují reálné příležitosti Samozřejmě skvělé by bylo, kdybychom během našeho předsednictví schválili jednotný trh 2, digitální podpis, dále také elektronické, elektronická nabídková řízení. To si myslím, že by byl skvělý pokrok. Také bychom měli zahájit legislativu v oblasti copyrightu autorských práv a tak dále. Samozřejmě, že mezi uživateli a autory digitálních obsahů existují také značné rozpory, ale je potřeba, aby zde došlo k určitému kompromisu. Nechci být ale samozřejmě nějak preskriptivní, pokud jde o změny, kterým i příslušné úpravy v této oblasti musí být podrobeny. Děkuji mnohokrát. Ano, bude se konat eh, konference v červnu v Dublinu, která se bude zabývat eh, digitální problematikou a bylo by skvělé, kdyby se ten vnitřní jednotný digitální trh pohnul ku předu. Já také podporuji to, co paní kolegyně eh, řekla o sektoru malou obchodu. Tam bychom také měli se zasadit o větší pokrok. Pan Rochefort a co další koordinátoři? Pan Schwab, paní Gebhardt, chcete hovořit? Pan Manders také? Paní Rura, paní Prendegast? Dobře. Dáme slovo panu Švábovi a paní Gebhardt a pan Rochefort a pan Manders potom a potom paní Prendegast a potom kdokoliv další z členů výboru. Pane Švábe. Nejprve dáma. Tak eh, děkuji, pane Šváb. Tak eh, dobře, tak já se do toho pustím, když <laughs> nechcete hovořit jako první. Eh, vážený pane Bertne, vítám vás tady. Jsem velice ráda, že nastává irské předsednictví a že hned na začátku eh, přicházíte za námi, to je velice důležité. Já jsem byla zpravodajkou ke směrnici o službách a můžete si tady velice snadno představit, že eh, plnění této směrnice je pro mě důležitá věc a také to, aby to bylo správně. Trvalo to tři dlouhé roky z práce zde v tomto parlamentu, než se nám podařilo najít uspokojivé řešení. Také bych chtěla připomenout to, že jsme tenkrát dodržovali jednu zásadu, a sice princip cílové země. To znamená, že je třeba v zásadě respektovat právo cílové země, eh, také eh, životní prostředí a vůbec předpisy. Teď je otázka toho, jak to realizovat, jak to zajistit, poněvadž já konstatuji, opakovaně, že často při té realizaci se zabýváme hospodářskou stránkou, ale eh, jak eh, to zařídit, aby byla respektována práva pracujících, tak to se trošku ztrácí. A mě by zajímalo, jestli k tomu máte nějaké představy nebo nápady. Třeba Eh, zda při realizaci této směrnice se ptáte také na to, co si myslí odbory, nejenom podniky. Jestli tedy u těch jednotných kontaktních míst, eh, jestli tam člověk se může obrátit, aby dostal také tyto informace, které jsou důležité pro pracovníky. Třeba tady mám kolegy eh, z Česka, a já skutečně eh, bych velice neráda, neráda by třeba eh, čeští pracovníci, kteří pracují u nás, eh, byli, bylo s nimi zacházeno hůř než s domácími. A to je vlastně něco, co je třeba také v radě, aby se o tom mluvilo, poněvadž v mnohých diskusích toto právě zapadá. Pan Šváb. Pane předsedo, pane ministře, milý Richarde, Především děkuji za eh, tento angažovaný vstup eh, jirského předsednictví zde v Evropském parlamentu. Už vlastně včera jste tady museli přednést spoustu takových zpráv a eh, já musím říct, že jste hodně hovořil o těch důležitých částech společného trhu, na který záleží mě a pany kolegyně Korace Belt. A já musím říct, že Eh, ten společný trh, eh, to je i pro eh, dokonce britského ministerského předsedu zcela nesporné, že tady musíme ještě lecos dopracovat. Zde v Evropském parlamentu zaznívá mnoho návrhů na kompromisy, tak aby byly zohledněny také národní specifika ale bohužel se stává, že ačkoliv se snažíme, tak potom stejně tyto kompromisy jsou potom na úrovni členských států spochybňovány. E, skutečně se stává, že opravdu e, my tady hodně pracujeme na kompromise, kde se zohledňujeme právě ten národní specifika právě e, na úrovni členských zemí, kde, pro které je to udělané, tak se to nakonec torpéduje. No, já bych právě proto chtěl poukázat na současnou zprávu pro Single Market Governance. A sice, že by bylo dobré, kdybychom silněji spolupracovali eh, Rada a Evropský parlament a de facto, abychom se snažili přimět členské státy k tomu, aby to, čeho tady bylo dosaženo, skutečně také prezentovali jako společnou práci. Tady prostě potřebujeme dobrou vůli, abychom zase pokročili ještě o kousek dál. A proto vkládáme velké, velké naděje do příslušných, do následujících týdnů a měsíců. A ze strany mojí frakce určitě se můžete spolehnout na spolupráci. Děkuji. Děkuji. A teď dáme možnost panu ministrovi, aby odpověděl. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já absolutně souhlasím s vaším názorem, že implementace směrnice o službách eh, se musí opírat o široký základ a být také eh, vyvážená, respektive ta její aplikace. Já jsem členem také jiných eh, složení rady a chci být v kontaktu se sociálními partnery, jak s odbory, tak také se zaměstnavateli, abychom společně se pokusili reagovat v tom období evropského eh, semestru na tu krizi. Takže vyvážená aplikace pravidel otevírá trhy, ale musí být samozřejmě implementována spravedlivě. Sdílím také vaše stanovisko, že jednotná kontaktní místa musí fungovat spravedlivým způsobem. Komise připravila určitá kritéria a vyhodnocuje to, jak tato místa fungují. Srovnává to s těmi kritérii, která stanovila. Takže já doufám, že se podaří implementovat směrnici lépe a vytvořit tím více příležitostí. Také eh, sdílím eh, to, že důležitá je jednotná zpráva trhu a domnívám se, že Rada pro konkurenceschopnost je toho názoru, že skutečně se musí energeti, energicky eh, pustit eh, do podpory eh, růstu, protože v současnosti jsme, nebo dříve jsme se hodně zabývali tou otázkou regulace finančních služeb, ale důležité je zaměřit se také na podporu průmyslu a na otevření trhu a domnívám se, že je třeba, abychom k tomu měli také zdokonalené struktury. Jak víte, během našeho předsednictví zavedeme systém měsíčního reportingu na Koreperu o podkroku těch eh, tématik, které mají souvislost s vnitřním trhem. A Samozřejmě, že na tom se musíme shodnout všichni, eh, jako všechny evropské instituce, ale doufám, že i ten měsíční reporting bude takovou podporou toho energetického přístupu. Děkuji mnohokrát a nyní pan eh, Rochefort, zpravodaj za program spotřebitele a potom pan Manders. Pane Rochefore, prosím, děkuji pane předsedo, pane ministře, podobně jako ostatní kolegové i já vás velice, já vám přeji mnoho úspěchů během vašeho předsednictví a gratuluji vám k rychlosti, se kterou jste ohlásili svůj program. Mám na vás dvě otázky. První se týká dokončení programu pro spotřebitele na léta 2014 až 2020. Na který chcete dokončit. My jsme na tom již hodně spolupracovali s kyperským předsednictvím. Samozřejmě, že to bude také záviset na budoucím víceletém finančním rámci pro Evropskou unii. Tam samozřejmě ty problémy s financováním jsou značné a chci a samozřejmě, že na to budou mít také ty úspory určitý dopad. Chtěl bych však eh, říci, že pokud by se tedy rozhodlo o nějakých rozpočtových omezeních, tak eh, doufám, že Irsko bude bránit eh, tu obálku určenou na program spotřebitele, protože již v současnosti je to jeden z nejvíce finančně omezených programů Evropské unie a bylo by dobré ho již dále neomezovat. A ještě eh, jedna politická otázka. Dnes dopoledne pan Cameron promluvil v Londýně a navrhl, že podrobí určitému znovu zvážení účast eh, Spojeného království na volném, na jednotném trhu. A měli bychom se k tomu asi také vyjádřit, protože víme, že Spojené království značně přispělo při budování jednotného trhu. Británie do toho skutečně hodně investovala a svědčí o tom i výbor mm, na předsednictví našeho Malcolma Harbra. Nicméně pan Cameron se zdá eh, přijal eh, tu taktiku Evropy à la carte, to znamená, že si vybírá ty třešničky, takže třeba jednotný trh to se Spojenému království hodí, jiné věci již méně. A já bych se vás chtěla zeptat, eh, co si o tom myslíte. Já jakožto člen tohoto parlamentu a tohoto výboru se domnívám, že jednotný trh je velice důležité, že to je jeden eh, z opěrných bodů celé Evropské unie. Samozřejmě, že se také domnívám, že v té době krize potřebujeme spíše více Evropy než méně Evropy a liberální klub, jehož jsem eh, členem, eh, se tady toto také domnívá a já bych se chtěl zeptat eh, i vás, co si o tom myslíte. Děkuji, to je zajímavá otázka když se to úplně netýká programu našeho výboru. Já jsem si přečetl, co pán Cameron dopoledne říkal, a nejsem si zcela jistý, zda sdílím vaše stanovisko. Mám to tady na iPadu, ale nebudu to komentovat. Pan Manders. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Jakožto koordinátor skupiny ALDE vám chci popřát mnoho štěstí během vašeho předsednictví a doufám, že bude úspěšné. Já bych se chtěl vrátit k řeči pana Camerona, protože on tedy se chtěl odchýlit od jednotného trhu, ale my v podstatě nemáme, respektive neexistuje žádné uspořádání Evropské rady pro jednotný trh. A je to poměrně zvláštní, že jednotný trh je takovou klíčovou součástí jed... Evropské unie, ale nehovoří se o něm tedy zcela samostatně, například na radě. Co si o tom myslíte? A druhá věc, v říjnu jsme 10 let jednotného trhu a já jsem při této příležitosti zorganizoval takový průzkum s obchodní kamerou, s komorou. Zaměřili jsme se na 15 tisíc eh, malých a středních podniků a 68% z nich eh, nedokázalo popsat výhody jednotného trhu. Nikdo z nich nikdy neslyšel například o programu Solvit, což je jeden z nejlépe fungujících projektů na jednotném trhu, který řeší problémy jak podnikatelů, tak také spotřebitelů. A my v Evropské unii vydáváme více než 200 eh, milionů euro na komunikaci a přitom ti podnikatelé o tom často vůbec neslyšeli. A já bych se vás chtěl zeptat, zda si myslíte, že by, jak, že by komunikace a podávání informací jednotném trhu šlo nějak zlepšit? A případně jak? Děkuji mnohokrát požádám pana ministra, aby zodpověděl tyto dvě otázky a dále mám na seznamu paní Prendergast a ještě jednu členku. Ještě někdo se hlásí do debaty? Ještě pan Koferáty potom. Dobře. A paní Prendergast bude tedy hovořit na závěr, protože tu diskusi otevírala. Takže nyní odpovědi na otázky našich liberálních kolegů. Ano, já sdílím vaši podporu programu pro spotřebitele. Myslím si, že ta částka je 197 milionů na celé období. Není to příliš mnoho, ale těch pro... kroků pro spotřebitele je celá řada, takže je třeba to nějak rozdělit. Já se velice těším na spolupráci s parlamentem i v otázce tohoto konkrétního programu pro spotřebitele. Já, když jsem byl mm, mladší, tak eh, jsem se účastnil prací eh, v radě, když komisařem byl Lord Cobain a tehdy se Británie skutečně podílela na vytváření jednotného trhu, já sám si to eh, pamatuji, a protože pocházím z Irska, tedy ze sousední země Spojeného království, tak si velice dobře uvědomuji, jakým eh, způsobem se to myšlení v Británii vyvíjí. Znám tu řeč pana Camerona, samozřejmě nemohu ji zde nyní eh, komentovat. Myslím si ale, že v té řeči je i spousta pozitivních aspektů, na kterých musíme dále stavět. Británie skutečně je i naším velkým obchodním partnerem. Pokud tedy mám hovořit za Irsko a je důležité, abychom nadále viděli Spojené království jako důležitého obchodního partnera a člena Evropské unie a jednotného trhu. K tomu, co říkal pan Manders. Důležitost eh, jednotného trhu, to je samozřejmě zásadní věc, ale neměli bychom to oddělovat od dalších opatření. Evropa je vyváženým společenstvím, které se snaží postupovat ku předu na celé řadě front zároveň. Já sám jsem zodpovědný za celou řadu oblastí, například i za práva zaměstnanců a vidím, že vidím to tak, že je třeba snažit se také o vzájemnou vyváženost mezi těmi jednotlivými odvětvími takže možná se vám zdá, že některá agenda nepostupuje příliš rychle ku předu, ale nesmí to být zase na úkor jiných oblastí. Pokud jde o tu informovanost, o které jste hovořil, že je to na velice nízké úrovni, tak eh, zde se domnívám, že skutečně rada by se touto skutečností měla zabývat. Jsem přesvědčen o tom, že těmi nedostatky v oblasti komunikace a informovanosti se bude tímto zabývat. A je to samozřejmě i úloha pro členské státy, aby náležitě informovali o jednotném trhu. Doufáme, že k tomu poslouží i například ta lépe implementovaná směrnice o službách. Děkuji mnohokrát. Ano, bylo by skvělé, kdybyste to také dali na program některé formální či neformální rady. Také si domníváme, že je třeba zaměřit se na tu komunikační politiku my jsme v Evropském parlamentu již měli tři zprávy k implementaci směrnice o službách. Zaměřili jsme se na šíření informací o této směrnice, na podporu této směrnice. A také jsme zadali výzkumnou studii, kterou snad dokončíme než se bude eh, konat eh, ta příslušná rada. A ta se také zabývá tím, jak efektivně členské státy poskytují informace. Nyní pan, paní Legrip, pan, pak pan Koferát a potom paní Prendergast. Už nikdo další se nehlásí. Paní Krat... Paní Legrip. Merci, monsieur le... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Obracím se na vás jako zpravodajka tohoto výboru, která měla eh, na starosti otázku celního práva. Jsem velice rád, že jste to zmínil mezi prioritami svého předsednictví. Nemám ani tak nutně otázku, spíše pokud dovolíte, tak bych si dovolila malou připomínku. Určitě víte, že tady máme zvláštní postup eh, pro znovu předložení celního kodexu a že náš parlamentní výbor už na tom pracoval a napsal k tomu zprávu. Snažili jsme se být rozumní a zároveň eh, zodpovědní. Brali jsme v úvahu celý postup který se týká přepracovaného znění. A následně naše zpráva byla odhlasována 17. prosince s velkou většinou. A všichni vědí, že rada si dává na čas při nejmenším. A vy jste říkal, že dokončení této agendy patří mezi vaše priority. Nicméně tady musím pouze apelovat na irské předsednictví, aby k tomu přistupovalo v dobré vůli a zároveň, aby tak trochu směřovalo trochu lépe členské státy, tak aby se i oni zhostili své odpovědnosti, abychom následně my všichni co nejrychleji měli k dispozici postoj rady, na který opravdu očekáváme už trochu netrpělivě. Protože pokud chceme tuto agendu opravdu dokončit, a to v termínu, který máme jasně stanoven, a to 24. června, tak aby to mohlo vstoupit v platnost a příštímu roku. No tak pokud to máme splnit, tak proto bude potřeba, aby opravdu každý k tomu přistoupil, každý přistoupil svou trochu, eh, každý přispěl svou trochu k tomuto dílu. Takže když my dostaneme oficiální pozici rady co nejrychleji, tak eh, následně snad budeme se moci spoléhat na vaše pragmatické předsednictví, které se snaží být efektivní a které eh, bude pracovat na zblížení názorů, tak abychom se mohli dostat k dohodě, která bude výhodná pro všechny, aniž bychom tím zasahovali do prerogativu jedné či druhé strany. Takže jsem chtěla jenom apelovat na to, abyste využili maximálně svůj vliv a zajistili, aby se dokončila práce na této agendě. My jsme 17. prosince kopii svého postoje dali všem. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych eh, chtěl využít vašich zkušeností, které jste nazbíral během eh, vaší práce jako ministra sociálních věcí a zeptat se vás na jednu věc, kterou považuji za veliký problém pro budoucí Evropu. Jak eh, víte, vnitřní trh považujeme za nástroj pro zefektivnění jednotlivých eh, jeho složek a důležitá je v tomto ohledu jednotnost Eh, jednotnost chování, naš, k našim partnerům, tedy spotřebitelům, jednotná pravidla. Ale občané nejsou pouze spotřebiteli, jsou také občany v tom širokém smyslu a často to jsou pracující muži a ženy. A jeden problém, se kterým se často setkáváme, když hovoříme o tématech, která se konkrétně eh, týkají otázek spadajících pod působnost eh, tohoto výboru, je uniformní přístup k zaručovaným právům. Mám na mysli práva občanů, práva osob, a to jak na pracovišti, tak v občanském životě. A tato práva jsou často dodržována růz, na různých místech různým způsobem. Často to může vést eh, také k pokřivené hospodářské soutěži vedle toho, že určitým eh, lidem prostě ta práva nejsou eh, zaručena ta práva jsou definována velice široce, nespadají pod působnost například jednoho jediného parlamentního výboru. Ale já se domnívám, že by bylo dobré zaměřit se na dodržování těchto práv eh, jako celku, tedy že je důležité nefragmentovat mezi působnost jednotlivých institucí, výborů a tak dále. Chtěl bych se zeptat, zda i vy to takovýmto způsobem vidíte a zda se nedomníváte, že by mělo být eh, určité místo, kde bychom se všemi těmito právy zabývali. Zabývali bychom se tím, jakým způsobem jsou dodržována a tak dále. Děkuji, to je, myslím, poměrně složitá otázka. Já vím, že v půl páté musíte odejít. Dvě dámy, které položily otázku, chtějí mít ještě další otázku. Poprosím je tady o velkou stručnost. Prosím, paní Kracebild, děkuji mnohokrát. Já jsem si chtěl jenom nechat dovysvětlit jednu věc týkající se směrnice o službách, pane předsedo. Dvě celé nárůst HDP se dá předpokládat, pokud se to rozjede. Říkáte, že budete podporovat komisi. To je v pořádku, protože komise říkala, že bude mít nulovou toleranci. Ale dostanu z vás i závazek, že to budete řešit s členskými státy, protože vím, že máme pracovní skupinu, která se zabývá směrnicí o službách a je pravda, že se objevují různé diplomatické pozice v tom smyslu, že se nechce na nikoho ukazovat prstem. Já bych skoro doufala, že irské předsednictví se do toho pustí s vlastní iniciativou. Teď máme vzájemné hodnocení. Eh, řeknete mi k tomu něco více? Zavážete se k něčemu více? Prosím, paní Brandegas, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A ještě jednou bych chtěla říci, že děkuji panu ministrovi za to, že přišel do našeho výboru. Přeji vám a vašemu kabinetu hodně štěstí při pilotáži práce rady během irského předsednictví. Určitě nebudeme po vás házet kameny. Rozhodně to mohu říci za Irsko. Co se týče jednotného trhu, tak si myslím, že by se to dalo ještě zlepšit. Naše podniky a naši občané by měli mít možnost pracovat a podnikovat, podnikat bez nějakých zásadních překážek po celé Evropské unii. Irové si moc dobře uvědomují, jak důležité to je pro náš budoucí blahobyt a jsme od samého začátku nadšenými účastníky evropského procesu. Ale řízení hospodářství je velmi široká oblast, kterou náš výbor celou nezvládne. Doufám, že postupné dokončení jednotného trhu povede k tomu, že se nebudeme zabývat jenom deflacemi, snižováním platů a eh, úspornými opatřeními, protože mám pocit, že všechny státy by se zároveň měly spoléhat i na vyšší vývozy. Členské státy spolu pochopitelně vzájemně obchodují a může se stát, že budeme mít, pokud nic jiného neuděláme, že dobře nastavíme jednotný trh, ale nebude ho čím naplnit. Proto se táži, jak vypadá vaše spolupráce s ministry financí. A nakonec budu stínovou zpravodajkou pro eh, systémy, elektronické systémy pro důvěrné služby a budu se spolehat na to, že spolu eh, dotáhneme tuto agendu do konce. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, za možnost znova vystoupit. Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Hovořili jste o důležité otázce celního kodexu. Pokud já vím, rada chce splnit termín a navíc probíhá v pracovních skupinách intenzivní diskuse, která to má zajistit. Já jsem si vědom práce Evropského parlamentu. Parlament konec konců i u ostatních opatření v rámci celní unie dodržoval termíny, z čehož je vidět, že to je otázka, na které vám záleží a že chcete spolupracovat s radou. My se budeme velmi snažit o dodržení termínu 24. června. Jsme připraveni s Evropským parlamentem spolupracovat. Vím, že ještě existují nedořešené otázky, že některé jsou odborné a složité, ale v každém případě se zavazujeme k dodržení tohoto termínu. Diskuse s členskými státy probíhají velmi rychle. Potom padla otázka na dosti důležité téma, která se netýka, které se netýká nutně jenom eh, rady, kterou mám na starosti já. Vysílání pracovníků, přenosnost eh, důchodu, profesní kvalifikace, což jsou věci, které vy máte v portfoliu, jsou součástí celkového vyváženého řešení, které má zajistit, že pokud pracující pracují v jiném členském státě, takže nebudou vykořišťováni. Ano, já si uvědomuji, že zde je potřeba najít vyvážené řešení a prostřednictvím různých opatření se Evropská unie snaží na jednu stranu otevřít trhy, ale na druhou stranu zajistit rovné zacházení. Dnes dopoledne jsem byl na výboru pro zaměstnanost a vím, že to je otázka, kterou hodně řeší i oni. Já to vidím z obou stran. Moc dobře si uvědomuji, že je potřeba posunout obě dvě agendy ku předu. Akceptuji to, co říkáte. Je potřeba přistupovat přísněji k provádění těchto opatření. Předsednictví je proto, abychom měli otevřenější sledování pokroku. Na druhou stranu, předsednictví předsedá, předsednictví nerozhoduje. Není to nějaká výkonná ruka rady. Musíme s radou spolupracovat a řada názorů by byla, které budeme muset zapracovat. Vaše ambice je na místě, ale na druhou stranu si uvědomuji, že naše funkce má svá omezení. Rada pro hospodářskou soutěž v každém případě chce v této oblasti postupovat rázněji. Paní Prendegas, mnohokrát děkuji ještě jednou za laskavá slova. Zmínila jste velmi důležitou otázku a to, jak nastavit strategii pro překonání krize v Evropě. Nám jde o stabilitu, růst a pracovní místa. To je téma našeho předsednictví a nechceme, aby to bylo pouze o fiskální a bankovní konsolidaci. Růstová strategie je stejně tak důležitou součástí. Myslím si, že v přístupu tomto pololetí je trochu rozdíl. Rada EPSCO a Výbor pro zaměstnanost zde budou sehrávat významnější roli. Budeme, spoluč, budeme společně zvažovat otázky, které jsou v gestci ministrů pro zaměstnanost, ale také ECOFIN, tedy ministři financí, tak abychom vzali v úvahu oba dva tyto pohledy na věc. Já si myslím, že se to nutně nevylučuje že fiskální konsolidace je potřebná, ale stejně tak potřebujeme nástroje, které umožní růst a také umožnit investice, které nespoléhají jenom na fiskální deficity. To jsou strategie, které je potřeba prosazovat. A pochopitelně napravit selhání trhu. Řada malých a středních podniků má problémy s bankami, tam zjevně trh nefunguje. Myslím si, že intervencí, které musí probíhat souběžně, je opravdu mnoho. Snažíme se to všechno vyvážit. Vždy to může jít ještě lépe, ale předsednictví si uvědomuje, že je potřeba, abychom měli dispozici celou řadu, celou škálu účinných nástrojů, pokud chceme skutečně vybřednout z krize. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za návštěvu. Myslím si, že máme za sebou poměrně širokou diskusi. Na irském předsednictví se nám líbí, že se zdá, že spolu s kolegy velmi dobře znáte jednotlivé agendy do podrobností a zároveň máte eh, odstup a jaksi komplexní pohled na věc. Naše práce je nezbytná, chceme-li stimulovat evropskou ekonomiku, jsme si dobře vědomi své role. Zároveň na druhou stranu ale připravujeme prostředí nebo cestu i pro dlouhodobou budoucnost. Třeba v oblasti eh, celního kodexu. Takže teď nás čeká v této oblasti trochu klíčové období. Jsem velice rád, že tady řada kolegů z Pravodaja stínových zpravodajů je. Budeme se v každém případě těšit na další návštěvu Doufám, že se uvidíme i při příštích událostech, které vím, že organizujete. Minimálně za sebe mohu říci, že eh, to do Dublinu nemám z domova daleko a doufám, že tedy budu schopen náš výbor aktivně zastupovat na některý z vašich zasedání budoucnosti. Děkuji mnohokrát, pane ministře, určitě i za poslankyně a poslance tohoto výboru. Ah, you can have the floor later. It's uh, to congratulate. Klidně vám dáme slovo, jenom jsem chtěl blahopřát. Takže, dámy a pánové, poslední bod ve veřejné součásti tohoto zasedání s tím, že potom v 15, 15, 17.15 pardon, budeme mít koordinátory, je veřejná diskuse před zítřejším hlasováním o posledním balíčku kompromisních opatření v práci e, zprávy pana Marka Tarabely o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Je to práce, za kterou moc děkuji. Úspěšně jste pracovali před Vánocemi. Bude se hlasovat zítra, polovinu máme za sebou. Jsem velice rád, že jste tady a navíc myslím, že tady máme pár, dva stínové zpravodaje, tři stínové zpravodaje. Nemáme tady liberály, nevím, jestli pan Kreutzmann je tady, možná přijde později. V každém případě ale dáme slovo panu zpravodaji, aby nám řekl, jak to vypadá s kompromisními návrhy a pokud bude mít nějaké další připomínky, aby se mohlo hlasovat zítra. Prosím, pane Tarabelo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Teď mám trochu úlohu jednodušší net než před Vánocemi, protože se to týká hlasování druhé, druhého hlasování směrnice týkající se sektoru vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Jenom to zapakuji, eh, pokud jste na to zapomněli. Ty dva texty nám umožnili tím, že jsou podobné, pracovat dosti koherentně. Takže jsme byli schopni tyto kompromisní návrhy sektorových eh, směrnic a sladit s tou klasickou směrnici Hlasovalo se 18. prosince, jenom připomínám, že jsme tam měli 49 kompromisů z 91 pozněvacích návrhů, které byly přijaty, eh, které prošly hlasováním, někdy měly větší, někdy menší eh, většinu, ale v každém případě měly, a to 18. Eh, prosince v IMKU. Ty texty se trochu liší. Na druhou stranu týkající, týkají se konkrétních sektorů, takže my jsme se maximálně snažili dojít ke kompromisům, které už máme v té obecné směrnici, tak abychom potom mohli hlasovat o kompromisech blokově. Teď to teda asi budeme hlasovat kompromis po kompromisu, stejně zase tolik není. Jak vždycky k tomu přistupuji otevřeně. Ale musím říci, že nejsem otevřený vždycky. Ty dveře vždycky můžu zavřít. Co se týče kolegů, kteří chtěli hlasovat po částech, já jsem chtěl taky, ale pak jsem se na tom netrval. Prostě už jsme měli jasné hlasování, takže prosím, neotevíreme zbytečně tuto diskusi. Já jsem taky chtěl některé věci tam znova zavést, mohl jsem to udělat, ale neudělal jsem to a z toho důvodu jsem příliš nechtěl poslouchat ty návrhy na znovu otevření diskuse. Myslím si, že někteří se mnou budou souhlasit, ostatní snad eh, to budou vnímat zhovývavě. Mám čtyři body. Nejprve články 27 a 28. Ty se týkají činností, které jsou vystaveny přímo soutěžím. Článek 18 a 25, tedy ta vyloučení jednotlivých sektorů. To jsou, myslím, články, kde se nám zatím ještě kompromisu neporazilo dosáhnout. Myslím si, že byste měli podpořit spíše mě. Můj pozněvací návrh se snaží a v některých případech zaměřit na určité odvětví. Článek 27. Pokud je činnost vystavená hospodářské soutěži, tak daný hospodářský subjekt může požádat o to, aby se neuplatňovala směrnice podle postupu podle článku 28. 431, 3, 5, 6, 8, 40 a 42. Paní Hanzlik, paní Trun, Einstein, pan Čakovský, ale také pozněvací návrhy 432, 434, 436, 9, 491, 3, 4, paní Kovi, paní Baldasare tam se mi to zdálo, že se to ubírá správným směrem. Teď, co se týká, ale myslím si, že bychom neměli tady a, zajistit e, a, nedodržování obchodního tajemství, tolik tedy 11 a 12. Vím, že se to týkalo pošt, pokud se nepletu. Některé jsou ještě neprivatizované Některé jsou placené přímo státem. Ale pokud pošta v určité části své činnosti je vystavena konkurenci soukromé firmy, řekněme třeba UPES, abych nechtěl někomu dělat reklamu, tak je jasné, že pošta potom eh, nebude říkat, eh, nebude muset mít eh, takové veřejné Eh, zadávání třeba zakázky na koupení nějakého eh, nákladňáku, kteří rozvází, rozváží balíčky, protože by tím v podstatě musela odhalit svou obchodní strategii. Takže to jsou návrhy, se kterými souhlasím, včetně 25. Teď ještě spojené podniky, to je článek, který nemáme v klasické směrnici. U něho máme kompromis, ale také eh, tam máme paralelu se směrnicí o koncesích. Tam byl zpravodajem pan Živán a byli jsme v kontaktu. Snažili jsme se minimálně o koherentnost. Takže kompromisy potom vypadají stejně v jednom i v druhém textu. A teď článek 82. Tady také máme úvodní ustanovení a bereme v úvahu specifiku této směrnice, tak abychom mohli zajistit eh, určitou flexibilitu, určitý manevrovací prostor pro nové sektory, tak aby se zbytečně nevydávaly eh, peníze v rámci zadávání veřejných zakázek. A teď komise odkazuje k jednomu dopravnímu sektoru jako vyloučenému. Podle směrnice 91 440 a podle poslední zprávy Evropské komise ke stavu integrace trhu z roku 2013 mezinárodní doprava pasažérů je také otevřena konkurence od roku 2010. Co se týče eh, nákladní a mezinárodní železniční dopravy, tak tam platí totéž, takže jenom v potřebné příloze přijde odkaz na nákladní dopravu. Jenom jsem chtěl ještě jednou zopakovat, že jsme pracovali opravdu v velmi dobrém duchu. a duch, se kterému, ve kterému zatím k tomu přistupala komise, poukazuje na dobrou budoucnost. Kromě toho jsme také dobře spolupracovali, nebo začali jsme tedy jednat, ne zatím úplně vyjednávat s jirským předsednictvím, spíše šlo o to dostat se do kontaktu a bylo řečeno, že rada bude k dispozici, tak abychom se snažili dotáhnout tuto agendu v tom nejlepším možném termínu a doufám, že se nám podaří najít to nejlepší řešení a že rychle se také dopracujeme k pozici Evropského parlamentu a že celkové řešení bude vhodné pro všechny. Jak jsem říkal, je potřeba najít metodu, která zároveň umožní rychlý trialog. To není tedy na mě, abych to rozhodoval, na té někdo jiný, ale v každém případě si myslím, že ovoce dozrálo a je třeba ho utrhnout. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Děkuji za toto shrnutí. Já jsem přesvědčen, že vy jste tady eh, velice správně zdůraznil rozdíly mezi jednotlivými částmi a hm, to se určitě musí reflektovat potom v konečné podobě. No a já dám teď eh, slovo stínovým zpravodajům postupně. A poté ještě paní Gebhardt. Takže nejdříve pan Engo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že budu hovořit velice stručně. Za prvé, pan eh, zpravodaj a kolega Tarabela řekl téměř vše, i když to je v pokročilém stádiu projednávání tato zpráva. Domnívám se, že na zítřejší hlasování máme skutečně text, který v té míře, v jaké to bylo možné, je v souladu s tím, o kterém jsme hlasovali již v lednu, tedy s tou směrnicí o veřejných eh, zakázkách. A myslím si, že jsme se tedy opírali v podstatě o stejná východiska. Několik věcí, které si určité lobby přáli, se zde neobjevují, ale takový je prostě život. Pošta tedy nebude přes noc, nebo poštovní služby nebudou eh, přes noc vyloučeny z působnosti těchto textů, to prostě k tomu nejde nic dodat k tomu, co již kolega Tarabela k této věci řekl. Pokud jde o samotný postup, zítra před hlasováním se ještě budeme koordinovat a doufám, že po těchto dvou velkých hlasováních bude možno postupovat ku předu co nejefektivněji, protože já se domnívám, že všichni v tomto sále, kteří jsme se na této otázce podídali, jsme tím již trošičku unaveni a i když se nám to nepodařilo ukončit eh, jako dárek pod stromeček, tak eh, snad už na Velikonoce se tím zabývat nebudeme muset. Děkuji. Well, I hope so as well, actually. We hope... Ano, já tedy eh, také doufám, doufám že jakmile nastane, nastane jaro, tak také u nás rozkvetou všechny květy plodné špináce. Pan Krojcman. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, spolu s pravodajem, s jinými zpravodajům a sekretariátu a eh, já musím říct, že jsme panu Tarabelovi také mimo jiné říkali to, že tato odvětová nebo tato částečná zpráva, zpráva o zadávání zakázek, ta už vlastně navazuje na e, předchozí dokumenty a my jsme opět e, hlasovali proti, poněvadž se e, poněvadž dosud nepominuli problémy, které jsme kritizovali už tenkrát. Sice tady mm, věci, které se týkají prosaditelnosti, tak ty nejsou lepší, přibývá byrokracie. Já to nechci rozvádět do detailů, já musím říct, eh, že eh, návrh komise eh, je pro nás lepší, ovšem ten byl značně pozměněn. A my tedy čekáme potom na trialog a tam se snad ukazuje, jestli to bude varianta, která má smysl. Já si myslím, že já si myslím, že pokud se jde do trialogu, tak je e, dobré už to mít předem přehlasované, prohlasované a schválené velkou většinou, jinak e, nevím tedy. E, jinak možná si vzpomínáme, jak to bylo v trialogu o duševním vlastnictví. My jsme tehdy eh, částečně eh, eh, podpořili komisi, ale pak jsme řekli, že nechceme žádné paralelní importy, to řekla také rada, no a víte, jak to dopadlo. My jsme v komisi i radě vždy tedy říkali, že takto to chce většina parlamentu a myslím, že výsledek byl nakonec dobrý. Já bych tedy byl rád, jestliže došlo k takovému hlasování eh, ve výboru, pak by bylo dobré to nechat prohlasovat na plénu, což je potom lepší. Eh, bylo by to pro, ně, pro nás vlastně takové krytí, abychom eh, mohli vést další jednání. A ještě jeden argument. My jsme na plénu není rozhodli, že do budoucna Eh, budeme všechno řešit zaprvé v prvním eh, čtení. A mě by zajímalo, kdy tedy bude ta budoucnost, jestli až po příští volbách nebo kdy. Já si opravdu myslím, že eh, pokud si plénum něco přeje, může být samozřejmě pro nebo proti. Já jenom tady de facto činím pár těchto poznámek. Tak je to celkem eh, dobrý eh, eh, postup, který jsme si tady tedy schválili. Víme, že také komise do toho chce vstoupit. A já nevím, jestliže se prostě nějak dohodneme, tak bychom mohli vstoupit do trialogu už teď. Je to, proč ne? Ale na druhé straně na druhé straně, tady myslím, že komise by takto mohla postupovat, že by to bylo dobré. Um, thank you for uh, your, to somewhat preempting the discussion. Eh, tak eh, vy jste možná trošku předjímal zítřejší debatu. Eh, a já, já jsem se právě tomu trošičku snažil vyhýbat. No, paní Rujle, já v žádném případě nejsem neutrální a chtěla bych eh, přímo podpořit paní eh, pana Krojcmana. A já bych eh, socialisty a také zpravodaje chtěla připomenout to, co tady bylo dříve k tomuto řečeno. Je důležité, aby se dodržovaly zejména u politických zpráv demokratické postupy a jestliže nějaká zpráva je politická, pak je to skutečně zpráva o veřejných zakázkách. Týká se to navíc dobrých 20 evropského HDP a v době hospodářské krize je to o to významnější. Takže já si myslím, že eh, je nutné, aby se zde dodržovaly demokratické principy. A já si myslím, že tomu bychom měli přizpůsobit také rozhodnutí o vstupu do trialogu. A e, my jsme tedy říkali, že na první místě by se mělo jít do pléna. A to by mělo být, jak říkal pan Kreutzmann, e, v budoucnu pravidlo, čili plénum nejdříve, ne trilog nejdříve. To, co říkal pan Tarabela, že tedy zde byla, byl velký souhlas, tak je třeba, aby si uvědomil, že tři frakce s ním nesouhlasily a já můžu říct už dnes, že zítra jeho zprávu také neschválíme my jako frakce a máme tytéž, též, důvody. E, ne, například v otázce veřejný, veřejný sektor, v otázce reciprocity a také eh, v dodávce subdodavatelů. Tam se prostě nezhodujeme, nestílíme váš názor a já si myslím, že široká parlamentní debata by zde byla na místě, měla by proběhnout na plénu a vy potom, pokud budete mít rozhodnutí z pléna, tak budete posíleni jako zpravodaj v tom, co budete Eh, prosazovat. A já si myslím, že pokud eh, nechcete mít tuto posilu, je to vaše škoda. Děkuji vám, děkuji všem, aby eh, já tady chci vystoupit jako stínový zpravodaj. Musím říct, že moje skupina také minule se zdržela v závěrečném hlasování, protože my jsme sice podporili ten proces pana Tarabely a hodně jsme do toho přispěli pozměňovacími návrhy. Nicméně eh, asi není překvapením, že jsme byli proti eh, postupu recipročnímu a také Eh, proti ustanovením o subdodavatelích. Čili já nebudu tyto argumenty opakovat, ale je to tak. Já eh, si myslím, že je třeba, aby eh, jsme si to ještě s panem Tarabelou vyřešili, ale to není teď vhodný okamžik. Já nicméně jsem celkově potěšen, že se nám podařilo za prvé eh, zůstat konzistentní eh, mezi touto směrnicí a tou klasickou směrnicí, a ačkoliv tam máme explicitní eh, rozdíly třeba u infrastrukturních podniků a velkých kontraktů. Takže tak. A pak jsou tady eh, specifika určitý struktur eh, kontraktu, čili to, proto tady máme různé směrnice. Pokud se týče dalšího stádia celého postupu, tak eh, tady, myslím, si musíme vyjasnit, jaká je pozice rady. Čili pokud chceme vstoupit do jednání, tak je třeba, abychom měli partnera ochutného jednat. Pan ministr nám dnes vysvětlil, jak chtějí postupovat, čeho chtějí dosáhnout, ale eh, myslím si, že pořád ještě eh, existuje řada eh, poněkud rozdílných textů k této problematice a to zásadní rozhodnutí, které budeme muset přijmout, tak eh, to je především o tom, eh, jak povedeme tato eh, jednání. Ovšem otázka je zásadní tato, jak dobře, do jaké míry se shodují naši pozice s pozicí v radě. A také budeme schopni udržet, obhájit parlamentní pozici, eh, protože ta politický, politické nasměrování mezi námi a radou by mělo být stejné. Je velice zřejmé, že my si přejeme, aby se systém veřejných zakázek výrazně zlepšil. Pomůže to firmám, zaměstnanosti, inovacím, ekonomie, zeleným řešením a e, také e, bude to pro ty, kteří pracují pro veřejné zavadatele, poněvadž e, pan Tarabela zapracoval určité pojistky. Otázka je, jak rychle budeme moci dosáhnout toho zlepšení, jak říkala paní Rujle, aby tedy všechno bylo co nejveřejnější. Eh, pokud si vzpomenete na směrnici o právě spotřebitelů, tam jsme měli daleko eh, odlišnější pozici od pozice rady, to si pan Šváb jistě pamatuje. Nicméně eh, podařilo se nám ve vhodném okamžiku zahájit jednání s radou tak abychom posílili vlastní pozici. A e, to znamená, že pokud půjdeme nejdříve do pléna, pak budeme mít e, daleko kratší čas na vyjednávání. Já myslím, že to je nějakých pět týdnů teď, ale to budu muset e, skonzultovat. A sice někdy je důležité vyvinout časový tlak, aby se dosáhlo výsledků, tak zase druhá stránka je, že bychom mohli Eh, jak si dosáhnout výsledku, který bude kvalitativně horší. My tedy samozřejmě chceme, aby ta debata byla otevřenější, ale také nás zajímá výsledek prvních předběžných jednání, abychom eh, si zmapovali, nakolik se naše eh, pozice přibližují. Nicméně já jsem přesvědčen, že e, naše pozice se výrazně posunula a e, zítra tady budeme moci hlasovat ve výboru. A toto je velice důležité, to je přelom. Z praktického hlediska Single Market, Single Market Act měl být e, hotový do konce roku, to samozřejmě nebylo reálné takže my už jsme zhruba o měsíc pozadu dneska, ale to odpovídá eh, množství práce, které je s tím spojené a já si myslím, že to velice dobře reflektuje eh, naší pracovní schopnost. To, že tady už máme eh, tento výsledek. Dobře, nyní paní Gebhardt, nebo možná ještě někdo z stínových zpravodajů. Dobře, tak já dám nejdříve slovo paní Gebhardtové a ještě pan Kreuzmann a ještě pan Schwab a paní Rühle. Takže e, ještě bude něco jako druhé kolo. Tak e, možná, že potom ještě taky budu chtít po druhé vystoupit, paní Kepat říká, já tady nechci e, předjímat debatu, která proběhne zítra v poledne, ale chci říci jen tolik, že ve světle hla, hlasování bude naše frakce uvažovat o dalším postupu. To bude velice záležet na výsledcích hlasování. To, jak budeme postupovat dále. To je, myslím, jasné. Takže v této chvíli by bylo asi příliš předčasné říkat, co chceme a co nechceme udělat. Nicméně ráda bych již teď připomněla paní Rühle, že jsem ji slovně ve výboru vždycky podporovala, ale já naopak tedy na koordinátorech jsem od vás e, dostala poměrně chabou podporu. Já tedy bych nechtěla jít tedy, když jsem říkal, že nechci jít do prvního e, čtení, ale že tedy nejdříve tedy na to plénu, tak e, tady jsem se nedočkala podpory z vaší strany. A to je třeba prostě říct. To je takové vyjasnění. Já bych tedy ráda srdečně poděkovala eh, Marku Tarabelovi, zpravodaji. Ne, tak to byl pan Engel, omlouvám se. Takže ještě jednou omlouvám se, že jsem vás eh, zaměnila. Nicméně, ráda bych eh, poděkovala za velice dobrou spolupráci, kterou jsme zde zažili. Já si uvědomuji, že to nebylo jednoduché. Všechny strany, které pracovaly na kompromisech, museli překročit svůj stín v té či oné chvíli a najít eh, společnou linii, která bude většinově podpořena ve výboru, a to velkou většinou, to, že se toho podařilo dosáhnout, tak to je, myslím, velice dobré. A já musím říct, že eh, tento bod, který zejména eh, ze strany liberálů a zelených byli takto kritizováni, eh, tak to je pro nás velice důležité jako sociální demokraty. Jestliže při konkurze na dodávky prací se musí eh, dodržovat sociální kritéria a že to platí nejenom pro ty hlavní dodavatele, ale také pro jejich subdodavatele, tak to je pro nás mimořádně důležitá věc. Protože k čemu je, když se to musí dodržovat ze strany toho generálního dodavatele, zatímco ti, kteří odvádějí tu skutečnou práci, tak tam už sociální ochrana není. A já si myslím, takže to je jeden z bodů, eh, který pronikl do zpráv eh, Marka Tarabely. A to nám umožňuje, abychom eh, prohlásili, že jde o kvalitní kompromis. Ano, prý jste souhlasili, ale já jsem slyšel také vaše sdělení. A také víme, kdo tady dělal potíže při vyjednávání a kdo ne. Takže musím říct, že Mark mě celkem pravidelně informoval o tom, jak to probíhalo a kdo dělal potíže. No já myslím, že výsledkem je tedy kvalitní práce a musím říct, že frakce sociálních demokratů a demokratů podpoří nalezené kompromisy. A pokud tedy eh, ty kompromisy hm, takto budou potvrzeny, tak budeme eh, souhlasit i s celkovou zprávou. Co bude dál, jak jsem řekla, to se musíme ještě interně poradit. I don't mind. Why do you speak? <laughs> Why do we have the coordinators? No, uh, no, no. Či... Takže koordinátoři. Eh, já jenom velmi stručně. Já myslím, že eh, zítra eh, to bude za zavřenými dveřmi, zatímco dnes máme veřejnou schůzi. Upřímně řečeno, já eh, tedy eh, jsem trošku na rozpacích. Ta eh, debata, která právě proběhla, moc nepomohla. Na jedné straně já samozřejmě znám ten apel Rady ministrů, která by chtěla v příštím roce nutně už mít toto v platnosti, to je ano. Na druhé straně ovšem je to tak, že my, EPP, a já osobně eh, jsme byli celkem nakloněni eh, řešením v prvním čtení, nicméně opozice byla silná a já eh, nyní konstatuji s radostí, že u této směrnice u to tak, tomu tak být nemusí. A proto také já se k tomu stavím otevřeně a proto chtěl bych skutečně eh, Eh, prosil, aby jestli skutečně nastane ten postup, jak pan předseda řekl, abychom eh, dosáhli maximální velikosti podpory na plénu, aby to, o čem jsme teď hovořili, aby se to dostalo do toho textu. Čili skutečně by bylo dobré, abychom se po zítřejším hlasování dohodli na konkrétních bodech, poněvadž ta analýza našeho hlasování je taková, že pokud tento text předložíme na plénu, tak sice vyvolá velké diskuse, ale už nebude podstatným způsobem změněn. Takže Jde o to, abychom našli pragmatické řešení, které bude respektovat to, že jsme se dohodli před Vánocemi a také podporuji eh, pana předsedu, který navrhl, abychom nejdříve i neformálně vyjednávali s předsednictvím, no a potom eh, se uvidí. Ale opravdu je třeba, abychom si to ještě projednali zítra po hlasování. Dobře. A ještě tedy eh, paní Koraca eh, byl, na nastanou stínový zpravodaj. Pane předsedo, velmi stručně, já tedy také eh, vítám to, co dal dohromady Frank Tarabela. K sociálním záležitostem chci připomenout konsistentnost, protože toto je legislativa, která vyžaduje, aby vznikla právně jistota. Zejména třeba malá města, kde není mnoho obyvatel. E, musí se to nějakým způsobem implementovat a chceme, aby to bylo jednodušší, racionálnější, efektivnější a tak dále. To jsou všechno obecné cíle a tady se všichni shodujeme. A potom začneme přidávat to kritérium další a další a další a ta kritéria potom už nejsou jasná. Poněvadž když hovoříte o sociálních záležitostech, tak se velice těžko kvantifikuje, co to znamená. Eh, my to máme v textu celkem desetkrát, tedy jich, já nevím, čtyřikrát. A to potom tu praktickou implementaci velice stěžuje. A my říkáme, že chceme, eh, aby se do veřejných zakázek více zabojovaly malé střední podniky, zejména sociální služby a tak dále. A potom přidáváme kritéria a tím jim to zase stěžujeme. Takže já bych skutečně ráda řekla, Eh, našim přátelům. Prosím vás, buďme konsistentní. Toto je legislativa, která musí být prakticky realizovatelná i v malých městech, i ze strany malých a středních podniků. Musí to být zjednodušené, ale pokud přidáváte další a další kritéria, tak to nezjednodušujete. Eh, třeba eh, máme také věci, které jsou už řešené v národních zákonech, takže není třeba to tady dávat po druhé. Ano, děkuji. A já teď ještě stínovým zpravodajům eh, dám poslední šanci a potom ještě pan Tarabela na závěr. Takže takže zpravodajové, které jsem už jmenoval stínový, tak si postupně vezmu slovo. Eh, Pane předsedo, já bych chtěl hovořit ke dvěma věcem. Nebudu se vracet eh, k těm eh, sociálním aspektům a pak ještě k té vzájemnosti, reciprocitě. Nebo ne, já to udělám opačně. Já budu hovořit o té reciprocitě nejprve. Uh, Existují lidé, kteří se domnívají, že pokud se v tomto textu budou objevovat odkazy na reciprocitu, takže jak si budeme oslabovat eh, volný obchod, ale já si myslím, že, za to, že to za A není pravda a za druhé i komise ve návrhu eh, směrnice, tak jak o něm budeme zítra hlasovat, toto stanoví, takže my neděláme nic výjimečného ve srovnání s tím, co komise navrhovala, i když to není v té obecné směrnici. Mně se zdá, že radě se toto příliš nelíbí a myslím si, že na plenárním eh, zasedání ten náš postup bude možná trošičku odlišný než od toho, jak budeme postupovat nyní v komisi, ale eh, ve výboru. Ale chtěl bych eh, říci, že je zvláštní, že v Evropě je trh otevřen vždy všem a že nikde jinde na světě evropské podniky nemohou požadovat, aby měli přístup na jiné trhy. To není normální. A není to otázka toho, abychom nějak násilně se snažili otevírat ty ostatní trhy, ale je třeba všem, se kterými neustále vyjednáváme o podmínkách přístupu na trh, jasně říci, že si skutečně přejeme vzhledem k tomu, že náš přístup je otevřený, aby se otevřeně chovali i ostatní. A pokud se tak chovat nebudou, tak si v budoucnosti dovolíme případ od případu zvažovat, zda máme umožňovat neevropským podnikům a partnerům přístup na náš evropský trh. Myslím si, že toto poselství by si měla pečlivě vyslechnout i rada. A pokud jde o ta sociální kritéria, tak eh, co jsme zde udělali a co ne. A jsme pro či proti přístupu malých a středních podniků na eh, k zadávání veřejných zakázek. My jsme závaznými a legis... těch zásadních a legislativních eh, otázkách je eh, třeba toto stanovit jasně. Nemůžeme mezi ta kritéria dávat eh, nějaké rozmožené definice. Tam, kde existují fakultativní kritéria pro dodržování těch eh, sociálních podmínek, tam to jsou pouze určité možnosti, které ale podle mého názoru spíše malým a středním podnikům usnadňují život. Staví je oproti ostatním do určité výhody, protože my jsme zde odstranili to kritérium nejnižší ceny a říkáme veřejným orgánům, že při zadávání veřejných zakázek nebo při výběru těch předkladatelů mohou přihlížet i k jiným kritériům, jako například inovativno, in, inovativnost podniků nebo ochota ke spolupráci a tak dále. Tak toto může být brato v úvahu. Samozřejmě, že takováto kritéria nebudete aplikovat na nějaký velký podnik, který má 100 000 zaměstnanců, ale u malých a středních podniků tam ano a já si myslím, že v tom textu se to i takto obdivuje, objevuje i když tam e, jsou e, ještě určité nejasnosti a bude třeba to ještě doladit. Myslím si ale, že tento cíl, který jsme si stanovili, tedy usnadnit přístup e, malých a středních podniků k zakázkám, jsme splnili, že tomu není naopak. Děkuji, pan Krojcman. Paní kolegyně Koraca byl, mě hovořila ze srdce. Přesně vysvětlila to, z čeho vychází také liberálové. Paní kolegyně Páty, je třeba eh, říct asi jednu věc. Zákony je třeba dodržovat a to platí pro malé i pro velké. Pokud v některé zemi platí minimální mzda, tak se jednoduše a prostě musí dodržovat. Hotovo. V tom je ten problém a bylo to řečeno správně. I tady jde o administrativu, která potom musí rozhodovat podle všech kritérií, které tam do toho dáme. A ona to prostě udělá. A třeba my máme malé a střední podniky, my máme eh, životní cyklus, říkáme to, to, to je možné, to, to, to ne. Takže eh, už jsme si to eh, takto vyjasnili a pak si řekl, a ještě doplníme toto a potom ještě toto a na konci je to tak složité, že to jednoduše a prostě není prakticky použitelné. My chceme usnadňovat život malým a středním, čili to opravdu, opravdu tak to nejde. Takže z tohoto důvodu je důvod, abychom to hlasovali proto. Jestliže tomu skutečně chcete zlepšit, no tak je to třeba zjednodušit. A já nevím, ta reciprocita, reciprocita to není nic jiného, než pokus eh, budovat bariéry na trhu. Paní eh, zajděte si do Siemensu a eh, potom eh, tam se zeptejte, jak to doopravdy je. V tom je ten problém. To my musíme myslet také na nás, ale taky máme spoustu podniků, eh, které eh, fungují po celém světě a možná, že ty vaše smlouvy ani nezajímají. Hm. Na rozdíl od pana Kreuzmana, já myslím naopak na malé a střední mm, obce a města, eh, které musí spravovat tuto legislativu. A já si myslím, že zejména pro ty, kteří se starají o veřejné zakázky ze strany administrativy, tak pro ně to znamená obrovskou práci to vůbec nějak zpracovat. Existuje studie, podle eh, níž eh, náklady navíc na celoevropské vypsání zakázky jsou 30 tisíc eur. A tady skutečně musíme Eh, uvažovat o tom, eh, kde to zlevnit. A já jsem absolutně proti tomu, aby najednou eh, obce a města byla zodpovědná za obchodní právo. To patří do obchodního práva, ne do veřejných zakázek. Totež ta reciprocita, to pro města a obce znamená mnohem více byrokracie, jestliže budou muset se zabývá otázkou, jestli trh v některé zemi je uzavřený nebo není. Prostě eh, tady eh, má eh, města a obce, prostě mají své nějaké obecní záležitosti, které potřebují zpravovat ze strany firm a ta nemůže to vypisovat po celé Evropě. A e, pak tady je ten problém těch subdodavatelů a e, skutečně e, jsem ráda, že to paní Gebhardt tady řekla. Nám tady vůbec nejde o tom, abychom dodržovali zákon. Třeba zrovna na staveništích se kontroluje příliš málo, jestli se všechno dodržuje. Ale to se musí dělat, ale to nemůžeme dát za úkol Eh, obcím, protože to prostě nejde, to jsou, to jsou zákazníci a ti nemůžou de facto povinně všechno kontrolovat. A také, eh, pokud by měli obce platit přímo subdodavatelům, tak v tom případě je ze hry generální dodavatel. Já si myslím, že to je naprosto špatně a e, oslabuje to obce, které se potom musí postarat o dodržování strašné spousty dalších věcí. A třeba sociální kritéria, tady se na to taky dívám jinak než paní e, Korasabiot. Nejde tedy o to, aby sociální podmínky povinně byly uplatňovány ze strany obcí. Nemusí, ale může. Evropský soudní dvůr už opakovaně říkal, že ekologická i sociální kritéria eh, mohou být použita podobně jako technické specifikace. A přesně o to nám jde. My chceme, <clears throat> aby města měla tuto možnost, ale nechceme je do toho nutit. Chceme eh, jim tedy otevřít možnost, aby například nakupovali produkty fair trade nebo třeba, aby se, já nevím, eh, mohla promítnout kritéria na ochranu zvířat do vhodných zakázek, ale pouze jako možnost, nikoli jako povinnost. Protože tady eh, nejde o eh, stěžování podmínek, ale daleko horší je to, když máme nejasné definice, nejasné podpisy, samozřejmě popisy. Samozřejmě je třeba velice pečlivě dbát na to, aby eh, každá zakázka byla taková, aby obstala také před soudem. Ale jestliže je tady eh, právní nejistota, pak eh, to, co tady umožňujeme obcím, tak aby nemuseli mít strach to používat. Proč třeba obce jdou vždycky po nejlevnější zakázce? No, protože mají strach, aby nebyly popotahovány později, kdyby to udělali jinak. Čili ta kritéria musíme tady definovat velice, velice jasně. Děkuji. Tak byla to velice živá debata a, jak říkám, hlasovat budeme zítra. Dovolte jenom pár poznámeček. Především, myslím, že všichni souhlasíme, že skutečně musíme prospět tímto návrhem a zahrnout menší podniky, menší dodavatele, také menší úřady eh, do toho. Prostě musí to být maximálně flexibilní, aby to mohl používat eh, široké publikum. A také eh, myslím, že je dobré, kdybychom zajistili skutečně Eh, kvalitní text. My tady máme eh, kolegu Krause, který, eh, já ho tedy, já jsem ho možná už dříve přivítal, vítám, dělám to teď, ale je tady jedna věc, která mi nápadná. My jsme zvažovali mnoho pozměňovacích návrhů, ale v podstatě eh, udělali jsme hodně změn, ale v podstatě to není eh, zlepšení původního textu komise, neboť ten základ zůstal stejný. A chci eh, říci toto, že návrhy na podporu inovací, inovativních projektů, ino, inovační partnerství při zadávání, tak já myslím, že to byl skutečně přelomový návrh, myslím, že se to může používat daleko více eh, v zadávání veřejných zakázek. A myslím, že bychom skutečně na to se měli soustředit více. A ty inovace, ty vlastně naznačují to, že eh, v tom návrhu opravdu chází k určitým reálným změnám. A i když jsou to možná nebo vypadá jako malé detaily, tak nesmíme na to zapomínat. Pokud se týče reciprocity, tak tady si připomenout, že nový návrh eh, komise a taky pan Engel eh, píše stanovisko za tento výbor. Tak eh, tyto věci, otázky reciprocity, prostě nelze úplně úplně zapomenout, úplně oddělit od této směrnice. A vlastně už i ta současná směrnice o e, velkých infrastrukturních podnicích, tak tam už ta reciprocita je také e, zahrnuté. A e, de facto ten konečný rámec rozhodne INTA. Já si myslím, že u klasické směrnice bychom měli problémy v radě, ale já myslím, že tentokrát budeme mít příležitost to nějakým způsobem zpracovat při jednání. Čili já myslím, že bychom měli zůstat pevně nohama na zemi. A v tomto duchu, a já doufám, že v něm budeme pracovat dále, tak ještě dávám slovo našemu pilnému zpravodaji Marku Tarabelovi. Děkuji, pane předsedo. Já si budu snažit o stručnost a zareagovat na těch několik poznámek, které zde padly a budu se snažit eh, udržet eh, klid, i když to někdy je trošku obtížné. Pokud jde o ten eh, proces, o tom budeme diskutovat zítra, ale zaměřím se nyní na ten obsah. K tomu, co říkal Frank Engel o té reciprocitě, myslím si, že to nemohu vyjádřit uh, lépe než on, o co zde vlastně jde, zda tedy Evropská unie by měla navrhnout partnerům, aby měli stejnou otevřenost, jako má Evropská unie. Jde o to, aby bychom se neuzavírali eh, do sebe, to jistě ne, ale je třeba také vyžádat eh, si eh, spolupráci i na straně partnerů. Pokud jde o ta sociální kritéria, zde to nebudu zesložitovat. Frank Engel o tom již hovořil. Jsou zde jednak ta povinná kritéria, respektování zákonů, kolektivních smluv, pravidel a poté zde jsou ta kultativní kritéria, kterými ten původní návrh komise byl posílen, ale je to také poměrně komplikované protože někdy možno je těch kritérií využívat, eh, těch fakultativních někdy nikoli. Nicméně veřejné orgány budou mít možnost eh, dát nabídku hospodářsky nejvýhodnějšímu kritériu, ale nebudou jaksi vázány tím kritériem nejnižší ceny panu Krojcmanovi, malé a střední podniky. Já si myslím, že pomocí e-procurement eh, jsme eh, se této problematiky zhostili dobře, že jsme tomu věnovali pozornost, nebude již nutno předkládat stohy dokumentů. Bude zde eh, zjednodušení jak pokud jde o předkladatele, tak pokud jde o zadavatele, například obce. A oproti tomu původnímu návrhu si myslím, že eh, malé obce jsou zde skutečně eh, znevýhodně, eh, zvýhodněny. Dále k tomu, co říkal Malcolm Harbour, k tomu procesu ještě, o tom jsme tady již hovořili. Pan Kreutzmann také hovořil o té problematice subdodavatel, subdodavatelské. To je velice důležitý faktor, protože to otevírá dveře malým a středním podnikům na trh, to, aby se mohli účastnit procesu jakožto subdodavatelé já bych tam byl preferoval shell, tedy závaznou povinnost, ale nakonec tam tedy máme my, členské státy mají možnost zavést určitou zodpovědnost do toho dodavatelského řetězce. Alespoň toto tam je. Nicméně ti dodavatelé tam mají své místo ale je třeba, aby to také bylo správně ošetřeno, aby nedocházelo například k sociálnímu dumpingu a tím pádem ke ztrátě pracovních míst v jiných sektorech. Například, když se podíváme na sektor stavitelství eh, v Belgii, tak eh, zde jak ve stavitelství, tak ve dřevospracujícím eh, průmyslu nejsou respektována pravidla, dochází zde ke ztrátám pracovních míst. Samozřejmě, že bych chtěl změnit i směrnici o vysílání pracovníků, ale pravidla jsou daná a já to změnit nemohu. V Belgii rovněž eh, stavíme další a další věznice, protože máme nedostatek eh, míst pro vězně a dochází k tomu, že z různých eh, zemí sem přichází dělníci a například v jednom městě, kde rumunští dělníci stavěli věznici, tak eh, museli zatelefonovat do Rumunska, aby jim poslali peníze na jídlo, protože několik týdnů nedostali od svých zaměstnavatelů plat. A paní Reeler, a zde skutečně se musím krotit, tam jsem skutečně viděl velký populismus v tom vašem příspěvku. Možná se připravujete na volby eh, ve své vlastní zemi, nevím. Ale já jsem obdržel eh, zprávu od eh, zástupkyně měst a obcí a oni odsoudili jeden konkrétní kompromisní návrh. To není žádný sexismus vůči vám, vážená kolegyně. Já hovořím o tom komentáři, který jste zde měla a ten eh, spolek tedy kritizoval ten určitý kompromis, protože v tom viděli nebezpečí eh, administrativní zátěže a obecně zátěže obcí. Samozřejmě, že kontrolu toho, jak jsou dodržovány sociální podmínky, mají jednotlivé státy, policejní složky v těchto státech. Dále je samozřejmě, poprosím vás, abyste mě nepřerušovala, vy zde hovoříte o tom, že bráníte malé obce. Já sám jsem 18 let eh, starostou malé obce a musím říci, že, ty, že ta malá eh, společenství si již dlouho přejí, aby měli větší možnost eh, rozhodovat o těch veřejných zakázkách, aby mohli efektivněji využívat veřejné zdroje. Ale samozřejmě také není možno po obcích chtít, aby prováděli tu kontrolu. Ta kontrola, ta prostě by měla být eh, úkolem státu, ten k tomu má mít odpovídající eh, služby. A domnívám se, že pokud jde o ty subdodavatelské řetězce i další věci, do kterých se nebudu pouštět, tak eh, že skutečně nemohu přijmout to, co jste říkala. A domnívám se, že ten e, spolek měst, obcí a regionů je jakýmsi zastřešujícím orgánem a že skutečně je to komuniké, který mi zaslal, tak že bychom tomu měli věnovat pozornost a nebrat to na lehkou váhu. Výborně. Já jsem e, řekl, že doufám, že zítra se k této věci eh, vrátíme a budeme eh, smířlivější, ale samozřejmě, že to téma je velice sporné, avšak obecný záměr tohoto eh, dokumentu všichni zhruba stílíme. A je třeba také dát důvěru členským státům, které budou v, na různých fórech a v různých složeních o problematice zadávání veřejných zakázek jednat. Členské státy mají své vlastní názory na to, co má být harmonizováno a jak to má být regulováno. Jde o směrnici, nikoli nařízení a budeme muset eh, počkat eh, na to, jak se věci vyvinou, protože samozřejmě členským státům nelze nic nějak restriktivně předpiso- předepisovat. Zvolili jsme zde ten měkčí přístup. Takže budeme muset počkat také na stanovisko členských států. Důležité je, abychom zajistili otevřenost vnitřního trhu abychom měli dobrá pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Doufám, že zítra budeme úspěšně hlasovat. Nyní vám chci všem poděkovat a požádám vás všechny, kteří se nebudete účastnit schůze koordinátorů, abyste opustili sál a budeme schůze koordinátorů